Eh, skupina SAD pan Enrique de Salom z výboru pro ústavní otázky má eh, nahradit pana Ramonda Atenda. Jsou k tomu nějaké připomínky? Ne? takže jsme schválili toto jmenování. A nyní končím dobu vyhrazenou pro otázky a eh, jednání bude pokračovat ve 21 hodin. Děkuji.